si myslím, že jste určitě připraveni schválit eh, pořad jednání a já bych eh, zejména ráda u vás upozornila, všech účast, všechny účastníky bych chtěla upozornit na to, že se po internetu vysílá naše zasedání, takže eh, všichni mají možnost sledovat jeho průběh 30. června 2011 byl rozdán návrh pořadu jednání. Za Richarda Cassiniho vyřizuji omluvu, protože včera a dnes zastupuje celý parlament spolu s místo předsedou Martinesem na výboru KOSA na zasedání předsedů ve Varšavě. Souvisí to se začátkem polského předsednictví. Předpokládáme tedy, že se k nám pan předseda připojí zítra dopoledne. Ale minulý týden v pondělí jsme měli velice užitečné zasedání se státním tajemníkem, který má na starosti zahraniční zahraniční záležitosti a vyjadřoval se velice přesvědčivě. Dnes budeme mít tři věci. Bude to ehm, stanovisko Suzany, pak pana Drochta, paní Drochty, je paní Zuzano, pořád ehm, není pro mě jednoduché říci vaše jméno, paní Zuzana Brzo Bohatá. Týká se to elektronického zveřejňování úředního věstníku Evropské unie, tedy návrhu na to. Pak máme návrh na řízení, návrh zprávy tedy Davida Martina, což se týká vyšetřovacího práva EP a potom to bude na stanovisko k postoji parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Jenom bych vám chtěla připomínat, že zítra od 9 do 10 budeme mít zasedání eh, koordinátorů, takže zasedání výboru jako takové zajde, začne v 10 hodin zítra ráno, bude se týkat eh, výkladu článku 51, návrhovatelem je David Martin a pak budeme mít máte zprávu pana Rafala Třaskovského a eventuálně výklad článku 192 jednacího řádu. To navrhuje pan předseda Kasíny. A samozřejmě, že zítřejším posledním eh, bodem bude projednání návrhu stanoviska našeho místopředsedy k evropskému semestru. Pokud tedy nic nenavrhujete, pak mohu ohlásit schválení pořadu jednání. A ráda bych vás jenom informovala o tom, že máme nového za náhradníka, náhradnici, pardon, za skupinu socialistů, je to Evelyn Rigner. Snad se k nám později připraví. Chtěla, připojí. Chtěla bych vám připomenout, že Ehm, pan Severin odešel, takže kvůli tomu tady máme místo toho rakouskou kolegyně jako náhradnici. A pak ještě schválení zápisu ze schůze 14. a 15. června 2011. Určitě už jste si to vyhledali, je to k dispozici ve vašich materiálech a jak obvykle se tento zápis bude pokládat za schválený, pokud do eh, konce zasedání výboru nikdo nepředloží námitky. Takže vám jenom připomínám, pokud máte nějaké připomínky, tak buďte tak laskavy a včas je předložte. A teď Eh, jsem ráda, že tady máme druhého navrhovatele, ale nejprve budeme řešit elektronické zveřejňování úředního věstníku Evropské unie. Na našem posledním zasedání paní Brzobohatá byla eh, jmenována navrhovatelkou pro stanovisko eh, nádržení rady, která se bude týkat elektronického zveřejňování úředního věstníku. Zvláštní na tom tom je, že je to vlastně první případ, kdy Evropská komise vychází v legislativním návrhu z článku 352 eh, eh, smlouvy o eh, fungování Evropské unie. Potřebujeme jednomyslnost v radě, aby tento návrh byl schválen, plus souhlas parlamentu, parlament to předložil jakožto příslušnému výboru, výboru pro zahraniční věci a náš výbor eh, pokládá za významné udělat k tomu stanovisko týkající se procedurálních záležitostí, protože toto bude pravděpodobně precedens. Čili jsou to procedurální kroky, jak se k tomu budeme stavit. Čili jsou tady ještě určité otázníky a proto navrhuji, abychom si teď poslechli Zuzanu a ta nám samozřejmě řekne, jak si představuje, že bychom se s tou věcí měli zabývat. Čili pak bych chtěla eh, k tomu otevřít diskusi. Prosím. Takže dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Eh, jak už tady bylo uvedeno paní předsedající, tak opravdu jde poprvé o použití tzv. klauzule flexibility a eh, chtěla bych zdůraznit že nejde o věcný obsah toho daného nařízení protože na tom že bychom měli mít eh, věstník elektronickou formou je shoda všech členských států nebo alespoň jakási předběžná shoda to znamená řešíme skutečně pouze tu proceduru jakým způsobem eh, toto, toto nařízení přijmout toto, eh, tato použití klauzule flexibility eh, není dostatečně zatím zdůvodněno. Je to poprvé a upřímně řečeno dost dobře ještě nevíme, jak se s tou klauzulí v praxi vypořádat. Navíc to vyžaduje zvláštní schvalovací proceduru v České republice, v Německu a ve Velké Británii, kde to již bylo nějakým způsobem schváleno. Proběhla diskuze s poradcem zpravodaje výboru pro právní záležitosti a jejich administrátorem a v podstatě ani oni sami nevědí, zda zvolit pouze formální souhlas parlamentu anebo zda se pustí do průběžné zprávy eh, která by více osvětlila použití této, této klauzule já bych eh, ze svého pohledu viděla že je potřeba se tímto hlouběji zabývat neboť do budoucna vzniká precedens a jestli bychom teď šli pouze na ten formální souhlas tak se může stát že budoucnosti jaksi v daleko z mého pohledu závažnějších případech než je změna formy věstníku eh, mohli, mohli nějakým způsobem narazit my jsme požádali o analýzu právní službu parlamentu a ta vyloučila použití článku fifteen smlouvy o fungování unie ale také se nevyjádřila k použití té klauzule flexibility takže v podstatě stále není ještě úplně jasná ta právní stránka věci já právě bych v současné době navrhla dvě věci, které bychom si tady měli v současné, bychom si na tomto výboru měli rozhodnout. Zda půjdeme tou cestou se vůbec věcí nezabývat, anebo požádat výbor Jury, aby jako gestční výbor požádal komisi o zpracování průběžné zprávy, která by důkladně osvětlila použití klauzule flexibility já bych se osobně přikláněla k té druhé variantě neboť se domnívám že bychom mohli v budoucnu se dostat i do nějakého stadia právní nejistoty což by jistě nebylo v pořádku. Uh, thank you very much. Uh, And of course, now I would like to open the floor. A, a samozřejmě nyní dáme, nyní dáme slovo tedy ostatním, aby se mohli vyjádřit eh, k zveřejňování veřejného věstníku elektronickou cestou. Máme zde odvážné ženy. Konstanc má slovo jako první na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Téma, kterým se dnes zabýváme, je zcela zásadní. Eh, já bych řekla, že se jeví jako právně technické, čistě formální, protože ano, ale jsou tam i věcné mm, problémy, o které jde a naše zpravodajka ostatně to také zmínila eh, protože jde o hodně a to zdali právní základ, eh, který použijeme pro toto nařízení je tedy právní základ spolurozhodování nebo čistě cesta mm, mm, souhlasu. A já si myslím, že jde o hodně tedy pro náš parlament. Tedy její návrh, to znamená, je zcela samozřejmě patřičný, mm, protože tady jde o mm, elektronickou cestu pro mm, evropský věstník eh, mm, a je to cesta, která bude mít potom právní účinky. Takže zde eh, Eh, se hovoří tedy o použití článku 352, to je ta slavná klauzule flexibility, to je tedy článek, který se zde zmiňuje a je to tedy flexibilní pružný právní základ, jak již vyplývá ze samotného názvu, ale má to tu nevýhodu, to znamená souhlas našeho parlamentu. Tudíž zde jsou otevřená vrátka diskuzi, o tom, zdali tento právní základ, eh, který předkládá komise, je vhodný, anebo protože zde jsou další možné články, respektive právní základy, které bychom mohli použít. Třeba článek 15 například, který garantuje právo eh, přístupu občanů, právo na informace pro všechny občany. Potom článek 297, to znamená, že veškeré legislativní akty se zveřejňují v věstníku nebo 190 o efektivní aplikaci eh, unijního práva, eh, výměna informací, spolupráce mezi členskými státy a podobně. Takže vidíme, že mm, ta právní diskuze asi bude velice bohatá a opakuji, ano, jde o hodně právně i politicky, eh, především tedy pro náš výbor a celý parlament. Já si myslím, že ano, eh, eh, jde opravdu o hodně a proto by bylo dobré si dát určitý čas a mít podrobnou zprávu o aplikaci klauzule flexibility a co z toho vyplývá, co vyplývá z jeho použití, e, tedy co vyplývá z použití článku 352. Vidíme, že asi to možná nebude nejvhodnější článek, eh, eh, který by se dal použít jako právní základ pro toto nařízení, protože eh, ta elektronická verze úředně vysníku bude mít určitý právní statut a to má politické dopady, protože samozřejmě <clears throat> tím se zvyšuje možnost dostupnosti pro přístupu pro všechny občany, respektive tedy osoby právnické, fyzické a Mm, kteří v reálném čase vlastně budou seznamováni s výsledky naší legislativní produkce. A e, jde tedy o transparentnost i o to předávání informací. Proto by bylo užitečné e, mít více času na to a detailněji Eh, si opatřit eh, případné i právní stanovisko o aplikaci článku 352. I když nic na první pohled nevypadá úplně evidentní, tak potom sam to ještě další články, 15 a eh, další další články, které by mohly případně posloužit jako právní základy. A Jde tedy o hodně, jak říkám, pro náš parlament, pro naše vztahy s ostatními institucemi a občany. Tak jsem pro tedy tuto zprávu, která by popsala, zanalizovala všechny důsledky použití eh, klauzule flexibility. Děkuji. Děkuji. Konstanc, pan Hefner. A ještě se ptám, zda někdo jiný by si přál se vyjádřit a tady potom vidím i ještě eh, někoho z právní služby. Rádi bychom si vyslechli někoho z právní služby, ale nejprve pan Hefner, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, já budu velice stručný, protože o této věci už jsme jednou diskutovali na některém z dřívějších zasedání výboru Wolfgang von Goethe, velký německý básník, filozof, politik, vědec, eh, řekl, spíše než co je důležité jak. A já si myslím, že to platí obzvláště pro náš výbor, pro ústavní záležitosti, protože někdy je důležitější metoda, postup, to je to, o čem musíme diskutovat. Je to důležitější než obsah. Toto je návrh, proti kterému nikdo nic nemá, všichni ho považují za smysluplný, ale nechápu, proč právní základ pro tuto věc má být článek 352, proč toto eh, má být provedeno v rámci doložky flexibility. Já si myslím, že článek 197 by byl vhodnější to by eh, dobře eh, odráželo vlastně mm, i to, co se děje v parlamentu. A mě by zajímalo, proč výbor, také ve světle dosavadních diskuzí ve výboru, neudělali tento návrh, tedy aby se změnila základna, právní základ. Já se tady těším na stanovisko právní služby a já jsem si to zatím prohlédl, už jsem to viděl v písemné podobě a plně s tím souhlasím. Takže obsahově tady s touto věcí souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že právním základem by měl být článek 352. Myslím si, že by tam měl být smysluplnější právní základ a pak bych s tím souhlasil. Okay, thank you very much. Děkuji, pane Hefnere. A nevidím, že ještě někdo by chtěl slovo. A již jsem vás informovala, že eh, je zde pan Prius z právní služby, takže prosím, kdybyste se mohl vyjádřit a eh, i děkujeme za váš písemný příspěvek. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve musím říci, že právní služba předložila stanovisko určené právnímu výboru, tedy výboru jury, které se věnovalo této tematice a mm, o to jsme byli požádáni pane, panem předsedou Lénem. A v tomto stanovisku právní služby jsme dospěli k jednoduchému závěru, a to je pouhé konstatování, že eh, k dnešnímu datu úřední věstník, tento, toto, se zveřejňuje na základě rozhodnutí rady z roku 58 a v té době to vycházelo z jednoho článku smlouvy, který byl článek 181, tehdejší článek 181, což v podstatě nyní, v dnešní verzi, je článek 290 smlouvy Lisabonské smlouvy. Hm, toto konstatování znamená, že můžeme konstatovat ještě jednu věc, a to se týká eh, podmínek aplikace článku 352 a můžeme konstatovat toto. Než můžeme aplikovat článek 352, tak Evropská komise musí prokázat, je povinna prokázat, že jakýkoliv jiný právní základ eh, Eh, smlouvy není použitelný, respektive nelze ho použít jako právní základ pro přijetí tohoto nařízení. Třetí konstatování je, že jakmile eh, lze tedy prokázat, že jiný právní základ nelze aplikovat, tak je třeba i stanovit podmínky ve smyslu článku 352 a to je, že je to nutné, potřebné pro splnění cíle Unie v rámci nějaké politiky Unie. Čtvrté konstatování. Ve svém návrhu Evropská komise ale nesplnila, nenaplnila žádnou z těchto podmínek, nevysvětlila, proč zrovna článek 352, proč neexistuje zde jiný právní základ a především nám nevysvětlila, proč stávající úřední věstník, který je založen na článku 181 bývalé smlouvy, proč tento právní základ, který existuje, nemůže posloužit i teď pro přijetí eh, nového nařízení o úředním věstníku a Eh, poněvadž vlastně jde o nové nařízení, které má nahradit stávající papírovou verzi, respektive ten nový úředník ho má, ten nový úřední věstník má nahradit ten stávající, tedy respektive elektronická eh, forma má nahradit tu papírovou formu a ta papírová bude existovat pouze v nějaké krizové situaci. A je to tedy otázka spadající do kompeten- kompetence Eh, komise. Komise povinna předložit důvody, proč zde předkládá, eh, že eh, úřední věstník online bude založen na článku 352 a že je třeba vyloučit všechny ostatní možné, možné právní základy. Ve svém stanovisku právní služba také vzala do úvahy i ostatní možné právní základy, které také i e, zde jsme od vašich členů slyšeli, a to konkrétně článek 15 například smlouvy o přístupu k dokumentům, článek 197 e, e, a další 297, ale Eh, stávající eh, úřední věstník vychází, jak jsem řekl, z článku 181, tedy stávající článek 297. A já se ptám, proč tedy nepoužít tento článek 297. Dovolte, abych něco řekl k tomuto článku. Jak vy to dobře víte, tento článek říká, že eh, každý legislativní akt Unie se musí zveřejnit v úředním věstníku. Tento článek ale nestanoví ani na základě jakého aktu se vytvoří úřední věstník, ani jakým postupem se vytváří úřední věstník. Takže mm, v roce 1958 ten bývalý článek umožnil radě, aby přijala rozhodnutí, které má obecný charakter a to na základě postupu, který byl docela takový zvláštní. Rada svým způsobem si vymyslela toto v rámci mm, svého práva úvahy e, přijímat obecná rozhodnutí, tak rada vlastně vytvořila takové řízení ad hoc, či postup ad hoc, prostřednictvím kterého rada i požádala tehdy parlament o to, aby parlament předložil návrhy a návrhy tedy komisi a vysokému úřadu tedy v té době. A rada tedy přijala rozhodnutí na základě návrhu Evropského parlamentu. Ano, rada eh, nakonec rozhodla sama, protože takto tehdy to bylo stanoveno v bývalé smlouvě. Nyní můžeme tedy nějakým způsobem zaplnit toto vakuum, Mm, které v podstatě je eh, zde v tom článku 297, který je podle nás vhodným právním základem, naše odpověď je ano, protože teď eh, po Lisabonské smlouvě nebo s Lisabonskou smlouvou máme zde tedy legislativní proceduru, do které se zapojuje Rada Evropský parlament a to na eh, základně běžného řádného legislativního postupu, což je takzvaný postup spolurozhodování. Takže s tím, že nechci anticipovat vysvětlení Evropské komise, protože Evropská komise musí předložit podmínky eh, použití článku 352 a doložit to. Takže eh, zde, eh, pokud nebudeme mít tyto důvody, tak naše stanovisko je použít článek 297 a použít postup legislativní, řádný legislativní postup, to znamená spolurozhodování rady a parlamentu, samozřejmě na eh, návrh legislativní, na základě legislativního návrhu komise. Takže to je vše a jsem k dispozici jak vám, paní předsedkyně, tak kolegům vašeho výboru. Děkuji. Ano, děkuji za to vysvětlení a jsem velice ráda, že pan Hofner také to již řekl, že pečlivě váš dokument prostudoval a já myslím, že vy všichni máte právní stanovisko připravené vaší vynikající službou a vyhodnocení právního základu spadá do kompetence výboru jury, tedy podle eh, pravidla 37, ale náš výbor eh, eh, také může se zabývat právním základem v rámci své diskuze a samozřejmě s tím, že mm, AFKO případně přijme tedy své stanovisko, to je naše doporučení a i oficiálně je e, e, e, tedy hodné přijmout toto stanovisko a Eh, pokud máte nějaké otázky na právní službu, tak můžete ještě, pokud ne, tak uzavřeme tento bod. Ještě má někdo nějakou otázku či připomínku, paní zpravodajka? Děkuji za názory. Myslím si, že byl tady všeobecný souhlas, že v podstatě to použití klauzule flexibility je velmi jaksi zvláštní nebo velmi zásadní a je to poprvé, takže je opravdu nutné to naprosto čistě právně vysvětlit. Eh, vnímám to tak, že opravdu eh, výbor AFKO eh, je toho názoru, že bychom měli požádat komisi o zpracování průběžné zprávy už z hlediska toho, že vlastně naše právní služba má podobný názor, že to zdůvodnění té klauzule není úplně dostatečné. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě má někdo nějakou připomínku? Vzhledem k tomu, že se nikdo dále nehlásí, pak eh, můžeme přejít k druhému, respektive ke čtvrtému bodu jednacího eh, pořadu, a to je eh, návrh nařízení Evropského parlamentu o podobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se nahrazuje romise rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a komise ze dne 19. dubna 1995. Bohužel David Martin je zrovna mimo, ale doufejme, že se brzy vrátí, tak alespoň o něm zatím řeknu něco e, konkrétně. 15. června jsme už měli první výměnu názorů o zprávě pana Davida Martina, která vlastně představuje začátek zcela výjimečného zvláštního legislativního postupu podle Lisabonské smlouvy, kde parlament má také právo iniciativy a schvalování na základě samozřejmě i souhlasu eh, Rady a komise. Toto mimořádný postup zajišťuje, že se pak návrh zprávy velice pečlivě probírá na výboru, než se schválí. Myslím si a doufám, že po našem černovém zasedání kolegové měli možnost si podrobně prostudovat návrh pana Martina, takže dnes nepochybně budeme k tomu mít vysoce užitečnou diskusi. Než dám slovo panu zpravodaji, dovolte, abych vám připomněla, že na minulém zasedání jsme se už dohodli na termínu pro předkládání pozměvacích návrhů. Je to 14. září o půlnoci. První posouzení pozměňovacích návrhů by se tudíž mohlo odehrát na našem řádném zasedání 19. září a pak by navrhovatel mohl vypracovat kompromisní návrhy, aby se k tomu mohl hlasování výbor vyjádřit 11. října. Davide, teď máte slovo vy. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jak správně říkáte, měli jsme už poměrně podrobnou diskusi o tomto tématu na našem minulém zasedání já se asi budu trošku opakovat, ne snad mnoho, ale přece jenom bych chtěl probrat znovu hlavní body této zprávy. Za prvé, Ehm, mnozí ještě úplně neví, eh, jaký je rozdíl mezi vyšetřovacími komisemi, dočasnými a dočasnými eh, podvýbory. Toto jsou prostě vyšetřovací výbory, které, nebo komise, které řeší případy nesprávného úředního postupu, čili se velice liší od dočasných výborů, které existují například eh, k klimatickým změnám a, podob, a zprávám bere jako jsme projednávali minulý týden. Mezitím není nic společného. V historii parlamentu byly jenom tři takové komise transit pro vyšetřování transitního režimu. Společný SB a EQUI. To jsou jediné tři, které jsme by kdy měli. Proč jsme se k této věci znovu vrátili? Za prvé, protože sama Lisabonská smlouva dává pravomoce tomuto parlamentu, aby vystupoval s iniciativami, co se týče vyšetřovacích komisí věcí a jedná se o vybudování, o, o nastavení nových pravidel. Ale bez samozřejmě e, toho bychom nemohli, nám nevyhovovaly pravidla. A opravdu stojí, od, abychom si zopakovali závěry zprávy ECO, protože tam se vlastně to e, schrnuje, jaký je problém s vyšetřovacími výbory a říká, e, kromě, co se týče Evropské komise, tak tato vyšetřovací komise má eh, malé pravomoce, nemůže totiž předvolávat smlouvy, eh, pardon, svědky a nejsou žádné důsledky, náklady nebo pokuty v případě, že možný svědek odmítne při vyšetřování spolupracovat a neexistují žádné sankce za podání nepravdivého svědectví nebo za odmítnutí dostavit nebo podat svědectví před komisi. Komise nemá žádné vyšetřovací pravomoce, tedy vyšetřovací komise, podobné pravomocím soudu ve vztahu ke státní správnou případech, kdy správní nebo soukromý orgán odmítne komisi předložit dokumentaci komise nemá ani možnost požádat vnitrostátní soud o pomoc během vyšetřování. A tento odstavec velice dobře schrnuje problémy, které zatím měly tyto vyšetřovací komise. A ve své zprávě se snažím se zabývat eh, každým z těchto problémů, na které se narazilo i při komisi k EQUI. Zejména co se týče rozsahu působnosti vyšetřování. Taková komise by měla mít přístup ke všem relevantním dokumentům, které mají instituce Evropské unie, eh, členské státy nebo ehm, právnické nebo soukromé osoby. měly by mít také možnost každého občana předvolat, včetně oficiálních osob Evropské unie, aby oficiálně podali svědectví. Krom toho by měly mít možnost také eh, žádat konkrétní svědectví a také členské státy by měly na jejich žádost eh, mm, eh, toto zařídit. Čili měly by mít možnost volit takové osoby, které potřebují vyslechnout a měla by nadále probíhat spolupráce spolupráce mezi institucemi a mělo by být možné jmenovat jednotlivé osoby. Vysvětlím, jestliže budeme chtít, aby komise dala svědectví, tak většinou ona sama zvolí vhodnou osobu, která eh, podá svědectví, ale možná, že to nebude ta osoba, která bude mít konkrétní zkušenosti s probíranou věcí. Možná, když budeme hovořit s tím úředníkem, který jmenuje komise, budeme mít pocit, že to nestačí. A možná, že bychom se se chtěli ještě vyptat vyšší nebo výše nebo níže postavené osoby, pokud budeme mít eh, pocit, že ehm, ta by měla lepší informace, potřebnější informace a měli by mít takovýto, měli by tyto vyšetřovací komise tam mít k tomu pravomoci. Museli by se k tomu změnit samozřejmě eh, pravidla. Já eh, to nechci přehánět, ale mohlo by se říci, že tím by se na regulární úroveň přeneslo to, čemu se říká říká whistleblowing, tedy vysílání signálů, že se něco děje nesprávně, že by se odhalovaly administrativní nesprávné postupy. A eh, Mohlo by to legálně a zcela poctivě ovšem vést k tomu, že by se správné informace dostaly k takové vyšetřovací komisi. Také se zabývám otázkami sankcí, aby komise ta vyšetřovací měla možnost žádat o uvalení sankcí, pokud by daná osoba nepředložila bezdůvodně eh, požadované dokumenty nebo nepodala svědectví nebo něco něco by nebylo prostě v pořádku. Čili jedná se o to, aby se eh, eh, nestalo, že by se nějak zakrylo, co se stalo. Eh, a svědectví od svědků musí být faktická a musíme mít zajištěnou opravdovou spolupráci a osoby jednotlivé musí vidět, že nebudou-li spolupracovat, budou za to penalizovány. Žádná z těchto sankcí by nebyla ukládána bezprostředně vyšetřovací komisi pomoci. Dělalo by se to buď prostřednictvím institucí Evropské unie, a nebo by se to dělo eh, prostřednictvím příslušných orgánů v členských státech. Čili my momentálně nemáme a ani nežádáme o takové pravomoce. Někdo naznačoval, že bychom chtěli takové pravomoce, aby třeba eh, vyšetřovací komise měla možnost pana X eh, pen pokutovat určitou částkou. Ne, to ne. Vyšetřovací komise se má dobrat pravdy. A my bychom se to snažili dělat vždycky prostřednictvím přírodních, příslušných vnitrostátních orgánů. Tudíž eventuální sankce, které bychom požadovali, by musí být takové, které ukládá přírodní, při, při, při, příslušný národní stát. Čili dále bychom nešly. A jinak prostě si musíme uvědomit, že v rámci jednotlivých členských státech jsou různá pravidla, různé předpisy a my tady zaujímáme přístup k jednotlivým členským státům. A proto musíme to takto dělat. Někdo se mě také ptal, ehm, co se dělo s, komunis- s dokumentem, který ehm, bylo vypracováno v rámci eh, národní eh, pomoci členským státům. Je to v knihovně a je to velice jasně tam řečeno, jaké jsou pravomoce, jaké jsou kompetence na straně členských států. Myslím si, že toto je poměrně ambiciozní zpráva. Je to ale pokus, aby parlament měl jenom vlastně eh, pravomoce pro vyšetřovací komise, aby mohly provádět tu práci, která je jejich úkolem. Já si samozřejmě dovedu představit, že se to eh, nesetká možná s velkou až e, podporou, ne tady v Evropském parlamentu, ale v ostatních institucích. Budeme muset s nimi tvrdě vyjednávat, abychom e, dostali, dosáhli dohody s těmito kompetencemi, e, jako když v roce 2007 se předtím měnila pravidla. Ale teď Lisabon uznává, že toto je funkcí parlamentu. A měly by tedy tady být vyšetřovací komise, proto není možné, aby nám odmítali nástroje, které potřebujeme, abychom tu práci mohli dělat. Děkuji mnohokrát. Prosím. Käytän suomen kieltä nyt. Eh, děkuji, budu hovořit finsky. Myslím si, že je důležité, aby, když budeme mít eh, vyšetřovací výbor, tak aby měl dostatek pravomocí. Musíme ovšem dbát na to, aby bylo zřejmé, že Evropský parlament není soudem, ale legislativním orgánem. To znamená, musíme eh, tady dbát na rozdělení na eh, legislativu, exekutivu a eh, na soudní moc. To tady musí být jasně rozděleno. A když někomu vyčítáme nebo předhazujeme, že jsou někde nějaké nesrovnalosti, tak potom Evropský parlament nesmí eh, přebírat do roli eh, soudu. Eh, s výjimkou tedy některých specifických případů. Měl bych otázku na pana zpravodaje. Měli bychom si představit, nebo mohli bychom si představit, že bychom využili Eh, úřad ombudsmana nebo OLAF, nebo bychom využili podobné orgány v členských státech, tak, aby potom bylo naprosto zřejmé, jaký je úkol Evropského parlamentu. A když potom dojde na některé specifické případy, kde budeme být vyšetřovací pravomoce, tak potom musíme spolupracovat s ostatními tak, aby to nevedlo k tomu, že na různých úrovních budou Eh, vyšetřovány stejné věci, ale velice důležité je pamatovat na to, že jsme legislativní orgán a ne soudní. Eh, velice děkuji, pan, Vilan, pan Hefner, pan Vilanda, nejprve pak pan Hefner. Ja, vielen Dank. Děkuji. Nejprve se musím omluvit. V naší frakci se změnil zpravodaj a já jsem se zatím ještě nemohl dostatečně zapracovat do této problematiky a zajímaly by mě samozřejmě všechny lhuty a já se potom spojím s panem zpravodajem a některé věci jsou tady samozřejmě už v tuto chvíli eh, zřejmé. A já budu je zmiňovat po pořadě v tom pořadí, eh, jak eh, to vyplývá z toho předloženého textu. Nejprve vyvstává otázka, jak tímto textem sladit nebo ošetřit eh, souvislost mezi přílohou a samotným textem. Máme tady článek 58 a 68 a tam jsou někdy velice podrobná pravidla, která tam byla částečně přejata z roku 95 z přílohy 9 a jednacího řádu a některé věci, které jsou velice důležité, jsou, eh, jak se stá v příloze a některé jsou v hlavním textu, ale já si myslím, že ty věci, které jsou důležité, ty by se měly v tom textu objevit. Například eh, článek 2.3b, tam je dosavadní ustanovení, že eh, s výjimkou eh, nebo pokud je obvykle aktivity výboru, tak tady nemohou být ad hoc jmenovaní zástupci frakce, které by k tomu, kteří by k tomu měli přístup. Musí to být členové našeho výboru a je to důležité především v případě, že se jedná o velice citlivá témata. Pak tady máme článek 2, 3c, tam si myslím, že tam bych to tak ponechal, je tam lhůta 12 městů, dvakrát se to dá prodloužit, to je dosavadní praxe. Uh, tak to se zatím postupovalo, ale já bych eh, nabádal k tomu, abychom to dali ve spojení s prvním s první schůzí výboru, protože nejprve probíhají nějaké přípravné práce, to je velice náročné a je tam mnoho, je to velice náročné na čas. Uh, a já bych to tam tady raději spojil s prvním zasedáním výboru. Potom článek 3, eh, tam jde o průběh volebního období a ve zcela jiné souvislosti eh, v případě eh, něčeho, co se týkalo životního prostředí, jsem nabil dojmu, že od dubna volebního roku nebo od březnu toho volebního roku vlastně nejsou takové věci eh, přípustné a já si myslím, že my bychom měli Evropskému parlamentu dát možnost, aby až do setkání nového parlamentu nebo po té, co se sejde nově, nový parlament, že by se do té doby mohlo jednat, když je to nějaké citlivé téma, například encefalopatie, tak v takovém případě Není možné, abychom v únoru nebo v března roku 2014 tu práci odložili. Já si myslím, že v pondělí nebo zkrátka tam, kde se opět sejde nový parlament, tam bychom stejně mohli ještě jednat a když je to opravdu citlivé téma, tak ve chvíli, kdy se Evropský parlament znovu sejde, bychom mohli se dohodnout na, nebo jmenovat ten vyšetřovací výbor tak, aby se mohlo pokračovat v té práci úplně plynule. Alespoň ta možnost by tam měla být. Článek 5, odstavec 2. Já si myslím, že tady není možné, abychom to neměli umožňovat eh, různým eh, posuzovatelům nebo eh, svědkům, že budou své výpovědi říkat bez přítomnosti veřejnosti, protože potom by každý svědek mohl říci, že chce vystupovat neveřejně. A já si myslím, že každý by měl stát za tím, co říká, co vypovídá. Potom článek 9. Výsledky vyšetřování tady mi chybí eh, stanovení minoritního eh, eh, volení Eh, já si myslím, že pokud jde o to kvórum, tak by se mělo stanovit, že ne eh, každý eh, jednotlivý člen by neměl předkládat to minoritní votum, ale když jedna čtvrtina se na tom shodne, tak potom by to ty služby v parlamentu měly podpořit a mělo by se to odrazit také v právním textu. Článek 18. Tady právem odkazujete na to, eh, že vystoupení pod pří, vyjádření pod přísahou není eh, zcela eh, obvyklé ve všech členských státech a že vlastně něco takového není možné všude. A já bych si dovedl představit, že pod článkem 18 odstavec 2 zavážeme k tomu ty členské státy, které znají toto vystoupení pod přísahou před soudem a neřekneme, že tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující, ale mohli bychom tam místo toho říci, že bychom si přáli, aby národní parlamenty falešnou výpověď, křivou výpověď a nebo srovnatelný přestupek, že na něj budou uvalovat stejnou sankci jako e, křivé, křivou výpověď u Národního výboru nebo nějakého národního orgánu ty, kteří potom nemají žádné takové ustanovení, eh, tak pro ty musí potom platit, že eh, tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Potom ještě dvě připomínky. Tu jednu jsem zapomněl, ale ještě mě to bez pochyby napadne. Potom mám dvě věci k článku 19. Já bych si dovedl představit, že ve třetím odstavci Evropskému parlamentu dáme právo na uh, odsun platnosti nebo působnost, zrušit odsun působnosti nějakého rozhodnutí, protože parlament po posouzetí eh, celé té věci a všech těch souvislostí Eh, které mají odkladný účinek, tak potom by mohl Evropský parlament říci ano, my víme, že toto může jít před soud, eh, ale výbor musí pokračovat ve své práci a proto rušíme odkladný účinek. Potom by eh, to například soud mohl opět vrátit k tomu, ale já si myslím, že my bychom tady to neměli in extensio dělat tímto způsobem. Potom jedna věc, kterou jsem v příloze nenašel ani jinde, 165.7. Eh, v tom dosavadním textu máme poměrně eh, zajímavé sdělení, že Evropský parlament stanoví, že každý, parlament, eh, každý orgán pardon, platí náklady svých svědků. To znamená, že to je na úkor třetích a tyto otázky nákladů, především když tedy jiní musí platit tyto náklady a Eh, když eh, je to komise, soudní dvůr nebo rada nebo členské státy, tak potom otázky nákladů musí se nějakým způsobem ošetřit v tomto textu. Takže to by zatím bylo takové první schrnutí. Děkuji. I pan Hefner požádal o slovo. Ano, já bych se pokusil i v této věci být poměrně stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Martinovi za to, že předložil tuto věc. Je to opravdu velice naléhavě nutné, je potřeba to řešit a já si myslím, že se mu podařilo jasně pojmenovat ty nejdůležitější věci a to, co předložil kolega, považuji za dobrou věc. Stejně jako pan Víland si myslím, že v rozhovorech mezi stínovými zpravodaji se do toho pustíme ještě podrobněji, ale jinak bych eh, řekl, že my eh, v německém Bundestagu jsme nově upravovali eh, právo eh, pro vyšetřovací výbory a šest poslanců v té době odjelo na seminář, kde pracovali na návrhu zákona, na kterém se potom eh, shodla celá sněmovna. Takže chci tím říci, že pokud je o tyto citlivé otázky, tak si opravdu vyplatí, abychom tomu věnovali dostatek času. K paní Jetemeky. Ano, samozřejmě, Evropský parlament není soud. A já si myslím, že nikdo nic takového od nás neočekává. neočekává. My samozřejmě občanské stížnosti nebo trestně právní řízení tady nemůžeme provádět a když výbor něco vyšetřuje, tak tam nikoho neodsoudí. Jde pouze o to, aby se zjistila skutková podstata. A Evropský parlament by měl mít tuto možnost zjistit eh, okolnosti a musí k tomu mít nástroje. To znamená, může, musí mít možnost citovat svědky a je potřeba, aby si trvali na svých výpovědích a v některých případech je potřeba na to uvolit také nějaké nucené prostředky, sankce protože jinak by Evropský parlament mohl být voděn za nos, neměli bychom nástroje, kterými bychom se prosadili. Zavedení těchto nástrojů je velice důležité, protože jinak by to tady vše jaksi vyselo ve vzduchoprázdnu a nedalo by se to uplatnit, protože by to nebylo přiměřeně upraveno. Myslím si, že tento text je velice dobrý, velmi dobrý návrh, dobrý základ pro další eh, jednání a kolega výland už tady zmínil, že je tady potřeba zvážit také možnost menšinového rozhodnutí a já si myslím, že většina samozřejmě nemá zájem na objasnění úplně všech okolností. Jsou určité případy, eh, kde některé eh, skutkové podstaty eh, mohly být zveřejněny a vlastně připraveny pouze tím menšinovým postupem. A potom mám ještě jednu otázku. Já jsem tomu postupu porozuměl tak, že v podstatě jde o to, že až to jde na triálog a to, co se týká právě iniciativy, a potom vy, jakožto zpravodaj a předseda výboru, budete vyjednávat a já e, ta pravidla chápu tak, že všechny skupiny nebo frakce se toho mohou účastnit, pokud si to budou přát. Například eh, jsme tady měli Evropskou občanskou iniciativu a k tomu byl veden trialog eh, také tímto způsobem a to eh, vyjednávání tím nebylo nějak zatíženo, naopak byla to určitá podpora a zpravodaj a předseda výboru tam byli a potom se to mohli účast. A to si myslím, že to je dobré a také je dobré, aby se to účastnili třeba stínoví zpravodajové nebo eh, další. A to bych navrhoval také pro tento trialog. Yes, definitely. It functioned very... Určitě. Ano, to je pravda. To funguje dobře, když máme společnou zprávu, pan Bílent ještě a potom, eh, pokud nikdo jiný, tak David Martin uzavře. Tak ještě jednou, prosím. Já jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Ve svém dokumentu pan zpravodaj, kterému samozřejmě také děkuji, uvedl, že se změnil postup a Evropský parlament nepřijímá pouze změny starého textu, ale může také navrhnout nové nařízení, nebo to vlastně činí. A tady v tom novém nařízení musí být jasné, že ten starý text, že jeho platnost končí. Protože ten původní text by neměl být využíván k výkladu, protože to není žádoucí ve všech věcech. A nejenom, že to nemůžeme použít k výkladu, a musíme to v tom novém nařízení konkrétně změnit, a to v příloze 9.5. Ke skutkové podstatě, která už je předmětem vyšetřování, nemůže eh, nebo může být výbor nasazen pouze v případě, kdy od předložení zprávy o vyšetřování uběhlo minimálně 12 měsíců a objevily se nové okolnosti a poznatky. Takže pouze v případě, že uplynulo 12 měsíců a objevily se nové okolnosti. A já si myslím, že pokud něco takového vůbec budeme chtít, tak pouze po 12 měsících a v každém případě, pokud se objevily nějaké nové závažné skutečnosti. Dejme tomu, ně se ukáže, že některý svědek lhal a náhle se objeví celý svazek nových dokumentů, tak potom přece Evropský parlament nemůže 12 měsíců mít ruce v klíně a nedělat nic. Tedy to už bylo vše uvedeno a Evropský parlament tady nesmí být pouze psem, který štěká, ale musí umět i kousat. Uh, ano, to je důležité. Pane zpravodaji, jestli se chcete ještě vyjádřit a prosím zareagujte na otázky a připomínky. Ano, děkuji. K tomu poslednímu bodu přesně o to jde v mé zprávě a to je, abychom tedy eh, také mohli tedy, eh, ne, abychom nebyli tedy bez zubí a mm, k tomu, co řekla paní Jatemaky, my tady nejsme soudní tribunál a především pokud jde o proceduru, o řízení, eh, takže nutit někoho ke spolupráci či ke svědectví, no to asi ne, ani nebudeme tedy trestat. Ne, my vždycky jenom se případně obrátíme a předneseme zprávu příslušné instituci, takže to není žádný proces, ale nám jde o to přijmout doporučení hmm, nemá to žádné eh, právní účinky. A jinak eh, eh, správně také říkáte, že my chceme spolupracovat s OLAFem a s ombudsmanem a také samozřejmě i článek 4 velice jasný. Zde již my nebudeme zřizovat nějaké vyšetřování, když již existuje nějaké právní řízení a e, takže e, to ale bude, e, pokud již byl vytvořen ten vyšetřovací výbor, tak se rozhodne on sám, zda je vhodné pokračovat v činnosti nebo ne ale takže pokud již je právní řízení v běhu, tak nevytvoříme žádný, ale pokud právní řízení je eh, zahájeno poté, co již máme tu vyšetřovací komisi, tak ať se rozhodne ta vyšetřovací komise sama, jak, jestli pozastaví svoji činnost nebo ne. Ale pozor, my eh, jsme parlament a my nejsme soudní tribunál žádný, takže eh, to není naše funkce. Pan Wieland se dost vyjádřil, co se vyjádřil docela detailně a já bych zareagoval na některého věci. Za prvé, máte eh, pravdu, že bychom měli mít i prostor pro eh, minoritní eh, zprávu, tedy vlastně takový disentující názor, ať je to hm, jedna osoba třeba, a že by to mělo být zveřejněno. A hm, já eh, v té důvodové zprávě říkám, že to je nové nařízení, takže eh, pokud bude přijato, tak to staré eh, zanikne, takže nebude žádné překrývání nebo nějaká, nějaký paralelismus. Ne, to nové nařízení nahradí to staré a to se zruší. Potom, pokud jde o funkční období parlamentu, samozřejmě my vždycky končíme, když končí naše funkční období, takže asi si lze těžko představit, že nějaké vyšetřování by třeba pokračovalo i do dalšího období. A e, e, ta, e, to vyplývá ze samotné povahy té vyšetřovací komise. To není něco, co tak jako vznikne, se vyloupne někdy, já nevím, v únoru, v březnu, ale takže mm, to není vždycky něco, co naléhavě vznikne, to, tady jde o nějaké minulé události a já si myslím, že když vznikne nějaká událost a mm, hned budou následovat volby, tak se to asi nechá přece na tom novém parlamentu, aby se rozhodl, jak naloží s vyšetřováním. A určitě o těch dalších bodech ještě můžeme diskutovat se stínovými zpravodaji a pan Hefner já doufám, že to nebude trvat pět dní, ty diskuze se stínovými, ale já rád povedu s vámi podrobné diskuze a zcela s vámi souhlasím. To je něco, co si vyžádá širokou podporu napříč politickými frakcemi v tomto parlamentu, co největší podporu. A já bych chtěl tedy zapojit do toho všechny politické skupiny, do této diskuze. A asi to e, stačí. E, asi e, jsem řekl, co jsem potřeboval. Dobře. Jenom chci připomenout, že v článku 20, když tam ten váš požadavek figuruje, to znamená Eh, tam již se eh, tedy eh, zmiňují tedy Euratom a tak dále. To znamená, že vaše přání již je na papíře, jinými slovy. Děkuji, děkuji za vaše příspěvky a chci ještě zopakovat jednu větu, kterou jsem již řekla, ale někteří kolegové přišli později. Již jsme se dohodli na termínu pro pozměňovací návrhy 14. září o půlnoci a budeme se zabývat eh, těmito návrhy na naší schůzi 19. září a poté zpravodaj bude pracovat na kompromisech eh, a to bude na výboru 11. října předneseno. Takže tady jenom opakuji termíny pro ty, kteří přišli se spožděním, tak aby mohli si připravit své návrhy bod 5 našeho programu Postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve po změněném radou všechny oddíly. Zde jsem ráda, že pan zpravodaj Saudargas je tady. Je to vlastně poprvé, kdy nové rozpočtové pravidlo podle Lisabonské smlouvy se aplikuje od samého počátku jednání o rozpočtu. A Eh, vlastně zde hm, orgány parlamentu eh, poprvé vlastně budou eh, muset se vypořádat se všemi potížemi, které jsou s tím spojeny, což třeba spočívá v tom, že že když tedy se výbory setkají v červenci, tak ještě nebudeme znát návrh komise. Na druhé straně eh, náš parlamentní kalendář nás donutil si stanovit eh, termín pro pozměňovací návrhy, které budou předloženy k postoji rady a to 8. září, což je vlastně před naší první řádnou schůzí po dovolených. Eh, v minulém roce, když jsme jednali o rozpočtu, tak jsme dospěli k závěru, že asi by nebylo seriózní, abychom hlasovali ve výboru o návrzích předtím, než budeme znát postoji postoj rady. A procedurální řešení, které se navrhuje, zní takto. Dnes náš kolega předkládá návrh stanoviska a některé návrhy pozměňovacích návrhů, kde nastěňuje svoji pozici s tím, že samozřejmě budeme čekat na rozhodnutí rady. Termín pro pozměňovací návrhy je stanoven, je to 29. červenec v poledne. Členové mohou předkládat pozměňovací návrhy ke stanovisku eh, zpravodaje a k těm příslušným tedy rozpočtovým položkám, které figurují v návrhu rozpočtu, tak jak to, co spadá tedy do eh, kompetence AFKO a hlasovat se bude na krátké mimořádné schůzi výboru AFKO Eh, s tím, že pan předseda Cassini se dohodl, že se svolá tato krátká schůze na polední pauzu 7. září, tedy ve středu, kde se očekává, že všichni členové výboru budou přítomni zde v Bruselu, protože je to frakční týden. Načasování této schůze je 12.30 až 13.15. A nyní má slovo pan zpravodaj, který nám vysvětlí návrh, svůj návrh. Tak, pane zpravodaj, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o rozpočet, mm, náš výbor může být s návrhy spokojen. ale eh, zatím jsme ještě nedostali oficiální stanovisko rady. Ovšem, eh, už jsme co si slyšeli a máme už určitá vodítka po zasedání Koreperu, nějaké informace už se k nám dostaly. Ostatní výbory ještě musí také počkat, než Koreper potvrdí své rozhodnutí. V našem výboru nedojde ke, k rozpočtovým škrtům a tam, eh, kde v těch líních, které nás nejvíce zajímají, nedojde k žádným podstatným eh, snížením rozpočtu. Zabývali jsme se eh, financováním stran nebo politických fondů a tam komise naplánovala určité navýšení financování ve srovnání s minulým rokem. Toto tedy odpovídá eh, tomu, co si přál náš výbor. A pokud jde o ostatní rozpočtové linie, tak eh, se nad tím zamýšlíme. A rada v podstatě podpořila to, co navrhla komise a my jsme tam předložili naše pozměňovací návrhy, tak aby financování zůstalo na té stejné úrovni jako minulý rok. Takže si myslím, eh, že eh, za těchto okolností můžeme i nadále trvat na našem stanovisku a můžeme podpořit eh, také stanovisko komise a můžeme doufat, že rada podpoří návrh koreperu a že potvrdí ty pozměňovací návrhy, které jsme mi předložili. To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji eh, panu zpravodaji. Přeje se někdo z kolegů eh, se přihlásit? Pokud tomu tak není, pak vám s potěšením mohu říci, že Enrique Gerego mě prosil, aby ho nahradila, takže já přednesu jeho poznámky a on tady snad bude eh, v září zase, takže mu také přejeme všechno nejlepší. Myslím si, že je úplně jasné, jak náš zpravodaj řekl, že my jsme před měsícem dělali další stanovisko k rozpočtu, to bylo, kde rada ještě nedala najevo svoje stanovisko. Pak, když vyšlo stanovisko rady, to bylo uprostřed června, tak teď je zase na nás řada. Rozpočet na rok 2012 eh, se zahajuje v rámci hospodářské krize. To si musíme všichni připomenout, která velmi zasáhla Evropskou unii. Nicméně naše skupina se domnívá, že není na eh, našem výboru rozhodovat, kde by se mělo škrtat. Naopak, výdaje na otázky AFKO, jako je občanství, komunikace, správní život, vždycky byly dostatečně eh, zkracované, takže je těžko je dále krátit, protože to by se negativně projevilo na Evropské unii. To je, myslím, velice důležité. A jsem rád, že co se týče politických stran a nadací, také jste řekli, že jsou ještě další fondy. V předchozím stanovisku našeho výboru jsme zdůrazňovali nutnost investovat do komunikace s občany. Chtěla bych nám všem připomenout, že, roce, že se to týká roku 2012 a e, to už bude snad další, více bude občanských Ehm, iniciativ a jedná se tedy o eh, implementaci občanských iniciativ. To bude úkol pro nás, pro všechny a pochopitelně i o, pro občany. A jak říká eh, náš ehm, vynikající zpravodaj eh, v návrhu stanoviska, jsou tady určité myšlenky, které třeba zdůraznit. Je tady Eh, například eh, rozpočet na evropské politické strany a nadace a je to také eh, v rámci prostředcích, v rámci položky pro, i pro média. Co se týče negativních komunikace, partnerství pro komunikaci o Evropě, tady bohužel se prostředky v této rozpočtové položce neustále skrtají, proto by bylo třeba tuto položku posílit, aby bylo možné tento program patřičně provádět. Spravodaj lituje, že tady není dostatečně velká rozpočtová položka a týká se to asi i petičního výboru. Rok na rok, eh, rozpočet na rok 2012 nemá tedy dost prostředků na implementaci eh, občanské iniciativy, takže to by naše skupina mohla zdůraznit. Jsou tedy i kladné věci. Rok, eh, rozpočet na na rok 2012 počítá s milionem na eh, euro na přípravu eh, roku pro občany a v roce 2013, pardon, tak, aby se šířily vědomosti o Evropě mezi občany. Negativní je, že výdaje se tady snižují na tuto věc o 22,5 5%. Čili Evropa pro občany je, má méně o 60 tisíc euro a také řídící nástroje na řízení se také snižují a také na publikace se snižují prostředky. A to je bohužel. Momentálně se tedy uvažuje ovšem o internetové vydávání úředního věstníku, takže to je zase dobře. A zpráva ehm, potom má být v pondělí, už jsme o tom hovořili, už o této věci s paní Zuzanou Brzo Bohatou. Čili to snad je dobré, že tedy bude nahražen internetový ehm, věstník, tak aby se minimálně udržely výdaje z minulého roku, a protože rada jinak by to chtěla snížit o 458 e, tisíc euro. Tolik poznámky pana Enrique Guerrero. A ráda bych jenom se znovu zeptala, zda se ještě někdo chce v této diskusi vyjádřit. Pokud ne, pokud tedy nemáte další připomínky, dobře. Takže to je vše. Tím vás mohu informovat, že pokud nikdo už se nepřeje nic poznamenat, pak je mi potěšením vám sdělit, že se uvidíme zítra v 10 hodin. Od 9 do 10 bude zasedat koordinátoři, o tom jsem hovořila, takže vám velice děkuji za aktivní účast. Děkuji také našim kolegům v tlumočnických kabinách všem přeji příjemné odpoledne a nashledanou zítra. Máme aspoň čas na přípravu.